Good morning, colleagues. Welcome. No, dobré ráno, kolegové. Vítám vás na této společné schůzi IMCO a ITRE. Začneme schválením pořadu jednání. Pokud nemáte žádné připomínky, považujeme pořad jednání za schválený. Také potřebujeme schválit zápis ze schůze 20. Eh, března 2017 a 24. dubna 2017. Zápis je schválen, pokud nemá nikdo žádné připomínky. A nyní se dostáváme k tématu zprávy o online platformách a digitálním jednotlém trhu. Zpravodaji je Hena Virkunen za ITRE a Filip Žuvá za IMKO. Jsme velice rádi, že spolupráce s Patriciou Tojou byla velice dobrá, stejně tak jako se zpravodaji. A Zpráva byla prodiskutována na společné schůzi obou e, výborů. Když máme společné schůze, máme e, zvláštní e, pořad jednání a předsedové obou výborů spolu předsedají. dohodli jsme se, e, že nebudeme projednávat pozměňovací návrhy a budeme i hned hlasovat, takže předávám slovo e, spolupředsedkyni. Děkuji. Budu hovořit italsky, takže si prosím e, dejte sluchátka. Já bych chtěla poděkovat všem za společné úsilí které samozřejmě nebylo odvedeno spolu předsedkyněmi, ale samozřejmě eh, největší práci odvedli spolu zpravodajové. Eh, chtěla bych také poděkovat eh, všem dalším, kteří se podíleli na vypracovávání pozměňovacích návrhů a kompromisních pozměňovacích návrhů. Myslím, že všichni jsme se shodli na tom, že rozvoj digitálních platform by měl být posílen, ale je na to potřeba mít odpovídající pravidla, která budou chránit eh, hospodářské a eh, sociální zájmy. A zároveň je třeba chránit zájmy spotřebitelů a občanů. To bude velice důležité a také pro budoucí vývoj. A to je z mé strany i všechno a já doufám, že dnes nám podaří bez problému schválit tuto zprávu. Děkuji Patricii. Chtěla bych připomenout, že tato schůze je webstreamována a vítám všechny, kteří nás sledují na internetu a e, dala bych ještě slovo spolu s pravodajů. My jsme nějaké připomínky jako první Hana. E, děkuji oběma předsedkyním. Děkuji také všem ostatním. Byli jste velice aktivní během tohoto Eh, procesu. Dostali jsme 463 pozměňovacích návrhů a připravili jsme 48 kompromisů. Samozřejmě to znamená hodně práce, je to vždy eh, výzva, když dva výbory spolupracují. Chtěla bych nicméně poděkovat všem stínovým zpravodajům a poradcům a asistentům, kteří během posledních týdnů tvrdě pracovali. A děkuji také spolu zpravodaji panu Žuvánovi. Doufám, že nyní se nám podaří získat širokou podporu pro kompromisy, které jsme připravili. Myslím, že výsledek je velice vyrovnaný, vyvážený a můžeme být spokojeni s eh, odvedenou prací. Plán je, že na eh, dalším plenárním zasedání ve Štrasburku budeme eh, hovořit o tomto tématu spolu se zprávou o kolaborativní ekonomice, protože to spolu úzce souvisí. Budeme tedy o tom hovořit na příštím plenárním zasedání. Děkuji všem e, za vynikající spolupráci a já doufám, že se nám nyní podaří podpořit kompromisy, které jste s námi připravili. Děkuji Haně, nyní Filip. E, děkuji paní předsedkyně. I e, já si velmi vážím poznámek Eny Verkinen, jejíž práce si velmi vážím, jakože práce Eh, všech stínových zpravodajů. Ten text je samozřejmě velmi důležitý, protože by měl stanovit eh, hlavní směr u velmi důležité problematiky, což je digitální ekonomika v příštích letech. Eh, v parlamentu jsme se snažili, abychom sformulovali text, který bude na výši očekávání a který určí ten politický Eh, směr komisi. Myslím, že jsme se vyhli všem úskalím a ten text eh, bude moci podpořit asi většina politických skupin. Vytyčuje tedy jasný politický směr a já bych chtěl také vyjádřit přání, že už zítra Evropská komise eh, zohlední tuto diskusi o budoucí podobě evropské legislativy na základě toho textu, který bychom měli dnes schválit. Děkuji, Filipe. A teď, eh, pokud máte všichni své hlasovací karty, můžeme přistoupit k hlasování. Andreas, you with us. Then we proceed to the vote on online. Takže hlasování o online platformách a digitálním trhu. Amendment 61 in favor. 61 jde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 62 jde pro, proti, zdrželi se zamítnutom Kompromisní eh, návrh 66 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 64 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis Nikoli zkontrolujeme hlasování o pozměňovacím návrhu 64. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 56 ku 37. Eh, Nyní se dostáváme ke kompromisu 47 pro, proti. Nikoli kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 47 pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 44 pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Také pozměňovací návrh 76 pro, proti, zdrželi se. 76 je to předtím, měli jsme o něm hlasovat. Musíme o něm hlasovat nyní po kompromisu, protože je to doplnění. Takže ještě jednou hlasujeme o návrhu 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8. Pro, Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 98. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 9. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 20. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. András, jenom bych eh, se chtěl ověřit, že jsme hlasovali o kompromisu 7. Ano, hlasovali jsme o něm. Nejdříve jsme hlasovali o sedmičce a potom o pozměňovacím návrhu 76 jsme se dostali zpátky. Je to tak proto, protože to bylo doplnění. Eh, návrh 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, Nyní Jury 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dílčí hlasování u 118, první část pro, proti, zdrželi se, Zkontrolujeme to. Zkontrolujeme první část eh, návrhu 118. Končím hlasování. Přijato. A druhá část návrhu 118 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 122 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 123 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 124, sto pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 125 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 13 pro, počkám, pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 140 pro, proti, Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 153 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní se dostáváme k návrhu 160 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 161 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to. Zkontrolujeme návrh 161. Končím hlasování. Andrá se sem započítala. Je to zamítnuto. Jedním hlasem. Kompromis 17. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 27. Pro, proti, Zdrželi se přijato. Návrh, ne, kompromis 18. Pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 178 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 188 pro, proti, zdrželi se přijato. 189 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Zkontrolujeme 189. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 100 90. Dílčí hlasování. První část. Pro, proti, zdrželi se. Není to jasné. Zkontrolujeme to. Takže kontrolujeme první část návrhu 190. Musíte to ukazovat jasně. It is adopted. Přijato. Druhá část 190. Kdo pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 191, jde pro. Proti? Drželi se zamítnuto. A nyní přejdeme k Můžeme přejít na stránku 52, protože tam je pozměňovací návrh 377. Takže 377 pro 377, je to na stránce 52. Jde pro, proti, drželi se zamítnuto. A teď se vrátíme zpátky na stránku 23, už jste tam. Je to kompromisní návrh 37. Kdo pro? Proti drželi se přijato. A teď budeme hlasovat o návrhu 198. Kdo pro? Proti drželi se přijato. Kompromis. Ověříme tedy. Ověříme 198. Končím hlasování. Přijato. 71 ku 21 proti. Kompromis 21, kdo pro? Proti, drželi se, přijato. Kompromis 4, kdo pro? Proti, drželi se, přijato. Návrh 204, kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Ověříme. Návrh 204. Končím hlasování a byl zamítnut. Kompromis 45, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Teď přejdeme na stránku 28, návrh 221. To je pro, proti, zdrželi se, přijato. 222, jde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 22, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23, kde pro, proti, drželi se, přijato. To 39, je to na stránce 32, 39, e, zamítnuto, kompromis 44, eh, to je pro, proti, drželi se, přijato. 240, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď přejdeme k návrhu 255 na stránce 14, kde pro? 34 tedy, omlouvá se. Nejčastně pro, proti, drželi se. Přijato. Dvěstě padesát osm. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 25, kdo pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 38, kdo pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 35, teď jsme na stránce 38. Ale nejprve musíme hlasovat o návrhu 362 a 363 a ty jsou na stránce 50. Máte všichni stránku 50. Takže 362, 363 společně, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď tedy se vrátíme zpátky ke kompromisu 35, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 273, kdo je pro, proti, drželi se přijato. 274, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme 274. Můžete hlasovat. Končím toto hlasování a bylo to přijato o dva hlasy. 30, kompromis 31 jde pro, proti, drželi se přijato. 276, kde pro, proti, drželi se zamítnuto. Kompromis 26, kde pro, proti, drželi se přijato. Nyní Předávám slovo své kolegyně Patrici. Děkuji, budeme pokračovat. 48 jde pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď přejdeme na 28, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. Prosím, zvedejte ruce. Opakuji pomaleji. Kompromis 28. Eh, Kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. A teď přejdeme k pozměňovacímu návrhu 307. Kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. A teď Jury 26. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Ověříme Jury 26. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Jury 27. Kdo pro? Proti. Drželi se. Přijato. A teď jsme o 316. Kdo pro? Proti. drželi se. Zamítnuto. Kompromis 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 3, 3, 5. Kdo je pro? Zvedněte ruce. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že zamítnuto, ale radši to ověříme. 3, 3, 5. Hlasujte, prosím. Teď končím hlasování a bylo to zamítnuto. Mimo mikrofon. Eh, scusate, scusate, eh, mi dispiace per il collega Butikofer. Kolega Butikofer, už, já už jsem oznámila výsledek, takže to, eh, ta vaše změna poté už nemůže být podle jednacího řádu zohledněna. Eh, omlouvám se za to. A teď můžeme přejít k 338. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Radši to ověříme. Můžete hlasovat o 338. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 32. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 33. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. A teď jsme u 353. Kdo je pro, proti, drželi se. Zamítnuto. Ověříme. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni, končím hlasování. Myslím, že eh, u těchto pozměňovacích návrhů eh, u všech bude potřeba udělat to ověření, protože to velmi těsné. 354, eh, kdo pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 355, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď přejdeme ke kompromis 34, kde pro, proti zdrželi se přijato. Tři, sedm, jedna, je pro, proti, drželi se zamítnuto. Kompromis 36, kdo je pro, proti, drželi se přijato. 3, 7, 4, kde pro, proti, drželi se zamítnuto. Jury 21, kdo je pro, proti, zdrželi se. Jsme na stránce 54. Jury 21. Našli jste to? Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jury 22. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jury 9. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jury 25. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A teď pozměňovací návrh 384. De Jong. Kdo pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 384. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 387. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 39. Ještě před 39 musíme hlasovat 399 a 401. Je to na té následující stránce. Našli jste to? Je to jedno hlasování, jsou to totožné pozměňovací návrhy. 399, 441, 401, pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. A teď se vrátíme ke kompromisu 39 399 400 401. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Eh, velkou většinou zamítnuto. A teď kompromis 39. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Přijato. 389, kdo je pro, proti, Drželi se? Zamítnuto. Takže ověříme i toto hlasování 389. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 393, kde pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 3, 9, 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 406, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 407, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. Kompromis 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jury 15. To je následující stránka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 415. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 416. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 417, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 41, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 42, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 427, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 429, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 430, kdo pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 4, 6, 1, z, přijato. 400, 304, kdo pro, proti, zdrželi se zamítnutou. 439, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 441, kdo je pro? Předtím se omlouvám. Je tady moc lidí, kteří mluví najednou. 441. To už bylo hlasováno. 445, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 446, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 447, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 43, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď přejdeme k 455. Kdo pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 456. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 458. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 460. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme to. 460. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Končím hlasování. Nefunguje to? A ty jsi hlasovala pro nebo proti? Takže zamítnu to. Stejné kritérium jako předtím, já jsem ještě nevyhlásila výsledek hlasování. To bylo 460. 461, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 462, kdo je pro? 462. Teď jsme u 462. mám se. Teď hlasujeme o 462, jak jsem řekla. Kdo je pro? Proti? Drželi se? A teď to ověříme elektronicky. 462. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Zamítnuto. A teď jednička. Kde pro? Proti, drželi se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 Kompromis 1, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 42, 43, omlouvá se paní předsedkyně, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Takže otevírám hlasování 45. Končím hlasování. Zamítnuto. 46, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 48, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 52, jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 53, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme. Chcete ověřit 53? Tak dobře. Můžete hlasovat. 53. Končím hlasování. Zamítnuto. 54. kde pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 55, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 56, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 57, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 50, 60, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A teď závěrečné hlasování. Jmenovitě můžete hlasovat. Končím hlasování. Výborný výsledek, 73 hlasů pro, 16 proti. Blahopřeji zpravodajům. Tím eh, pádem jsme skončili tuto práci. Ale přím, předtím ještě než odejdete, mám povinnost, když dovolíte, chtěla bych pouze vám říct jednu věc, že příští hlasování se bude konat v červnu na plenárním zasedání.